Good morning, colleagues. Dobrý den, kolegové. Vítejte na eh, dnešním ranní slyšení. Vítám vás jménem eh, paní spolupředsedkyně Blinkevičute, předsedkyně výboru FEM a jménem svým. Toto slyšení představuje příležitost pro členy našich obou výborů aby se vyslechly názory přizvaných expertů, co se týká implementace směrnice eh, ohledně Evropského ochranného příkazu, což je velice důležitá legislativa pro oba naše výbory a pro evropské občany. Jak víte, kolegové, tato směrnice stanovila mechanismus pro vzájemné uznávání ochranných opatření v trestně právních věcech. Ustanovení této směrnice musely být implementovány do národní legislativy členských států do 11. ledna 2015. Tak, teď jsou to skoro tři roky od té doby a zdá se, že rostou obavy ohledně účinnosti eh, Evropského ochranného příkazu. Dostupná data ukazují, že takovýchto příkazů zatím bylo vydáno pouze sedm, což je eh, podle mě velký problém. Přičemž eh, já jsem si jist, že kolegové zde budou Eh, o této situaci detailně hovořit. Rozlišující se interní národní systémy ohledně ochrany obětí v členských státech, komplexnost tohoto nástroje a stupeň spolupráce mezi členskými státy jsou některé z důvodů, které byly zmíněny v rámci hodnocení EPRS, které rovněž eh, zde dnes bude prezentováno. Eh, co se týká tedy toho omezeného používání ochranného příkazu. Toto slyšení je proto příležitostí vyslechnout si názory expertů a bude sloužit jako vstup do budoucí zprávy, která bude připravena podle článku 55 jednacího řádu spoluspravodaj z obou výborů, eh, co se týká implementace této legislativy. Tak s tím bych eh, rád dal, po té, co jsem zmínil tyto problémy, o kterých dnes budeme Eh, poslouchat příspěvky. Rád předávám slovo paní Blinkevičuté, předsedkyni výboru FEM. Děkuji. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane Moráesi. A chtěla bych přivítat všechny členy, všechny poslance eh, našich výborů. Tato společná zasedání se stávají takovým dobrým zvykem vzhledem k těm četným složkám, které sdílíme a vzhledem k tomu, jak dobré vztahy máme, jak dobré máme pracovní vztahy našich obou výborů. Pro ženy byl Evropský ochranný příkaz logickým krokem vpřed, navazujícím na národní ochranná opatření, která mohou vydat členské státy. Podle hodnocení rady před přijetím této směrnice se odhadovalo v roce 2010, že více než 100 tisíc žen žijících v EU eh, bylo pokryto určitými ochrannými opatřeními souvisejícími s genderovým násilím. To znamenalo, že výrazné procento žen bylo potenciálními příjemkyněmi nebo potenciálními um, subjekty pro evropský ochranný příkaz, pakliže by cestovali nebo se pohybovali napříč EU buď pravidelně nebo čas od času. Ale podle zjištění studie, která bude představena během tohoto slyšení, bylo vydáno pouze sedm evropských ochranných příkazů. A to je naprosto ohromující číslo. Já jsem si jistá, že toto slyšení a ta studie, která bude představena nám, to vysvětlí. Je to eh, pak vstup do zprávy, kterou připravují společně eh, výbory FEM a LIBE. Doufám, že nám to osvětlí celou situaci a pomůže nám to situaci v souvislosti s Evropským ochranným příkazem zlepšit. Naši první řečníci budou spoluspravodajové tedy spoluspravodajkyně, paní Post a paní Jiménez Beseril. Začneme paní Sorajou Post, která dostane pět minut. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, přeji dobré ráno všem, oběma spolupředsedům, všem kolegům, všem expertům. Myslím si, že tato zpráva, toto slyšení jsou velice důležité abychom byli schopni řešit eh, problém, který je skutečně ostudný, že je ostudné, že se nám eh, ne, nedaří vydávat ochranné příkazy pro jednotlivce, kteří to potřebují. Každé násilí na osobách je porušením jejich lidské důstojnosti, která je v základu všech základních práv a proto musí být respektována a chráněna. V rámci členských států však existuje nedostatek řádné ochrany našich občanů proti eh, interpersonálnímu násilí. Vidíme to zejména v oblasti eh, vykonávání našich povinností v oblasti lidských práv. Fyzické, psychologické a sexuální násilí disproporčně zasahuje především ženy. Rozsah a vážnost násilí se však často trivializuje. Je potřeba jasně odsoudit eh, veřejné činitele, kteří trivializují domácí a interpersonální násilí a kteří dělají z obětí eh, násilí obětní beránky je potřeba upozorňovat na násilí v našich společnostech, abychom zvýšili ochotu obětí a jejich důvěru v relevantní orgány, aby to násilí bylo nahlašováno a aby bylo žádáno ať už o národní nebo o evropskou ochranu. Co se týká evropského ochranného příkazu, zcela nás šokuje, že pouze sedm těchto příkazů bylo vydáno e, účastnícími se členskými státy od implementace Eh, což bylo tedy toho 15. ledna 2015. To číslo jasně ukazuje, že naši občané nebo ty organizace, které pracují s obětmi, o tomto nástroji nevědí. A proto musí členské státy zahájit sérii školení ohledně ochranného příkazu eh, pro organizace, eh, které pracují s obětmi a to co nejdříve. Od komise a od některých expertů jsme už slyšeli, že tento nástroj se používá velice obtížně, protože rozdíly mezi členskými státy a rozdíly v aplikované praxi jsou veliké. Ano, to může být pravda. Ale nic, co EU dělala ve svých dějinách, nebylo jednoduché. A přesto jsme dosáhli mnoha věcí, protože jsme chtěli. Takže prosím, pro jednou pojďme e, se postavit za naše, za naše občany, za jejich důstojnost a pojďme zajistit jejich bezpečí. Jsem si jistá, že se nám ve finále podaří všechny překážky překonat. Je potřeba si připomenout e, prvotní cíl našich smluv a cíl Istanbulské umluvy. Eliminovat násilí a uznat, že nejdůležitější bezpečnostní aspekt každé společnosti není ochrana hranic nebo institucí, ale otázka osobní integrity a osobních svobod všech jednotlivců. Proto musíme zajistit, že Evropská agenda o bezpečnosti bude zahrnovat i prioritu zajišťování osobní bezpečnosti a ochranu všech občanů před interpersonálním násilím. Proto však zároveň potřebujeme, aby e, v toto věřila i Evropská komise, která zatím neplnila své povinnosti v oblasti reportingu, neplní svou roli ochránkyně smluv. Myslím, že v tuto chvíli to ode mne bude stačit. Teď se těším na příspěvky přizvaných expertů. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Sorájo Post. Teď má slovo spolu s pravodajka Jiménez Beseril. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. A děkuji i vám, pane spolupředsedo. Chtěla bych vás všechny přivítat na tomto slyšení o Evropském ochraném příkazu. Zcela souhlasím s tím, co právě řekla Soraya Post ohledně aktuálního stavu eh, ohledně aktuální situace v oblasti toho ochranného příkazu. Já jsem byla zpravodajka už v předchozím legislativním období, kdy Eh, tento návrh eh, předložilo španělské předsednictví a vzpomínám si, s jakým nadšením ten návrh byl přijat a jak všichni říkali, že to nutně potřebujeme, nějaký evropský ochranný příkaz, měli jsme pocit, že Eh, tento nový ochranný nástroj nám nabídne dynamický eh, systém, eh, pomocí kterého budeme moci reagovat co nejrychleji, že to nebude vůbec byrokratické. A to nejdůležitější bylo, když přemýšlíme o obětech genderového násilí, byť to tedy může být použito pro jakoukoliv oběť samozřejmě, ale že hlavně se to zaměřuje na oběti genderového násilí. Pakliže by se ty oběti pohybovaly eh, v rámci eh, jednotlivých členských států museli by vždy na policii mluvit nějakou řečí, kterou asi třeba neumí, museli by žádat o ochranu a pak znovu a pak zase znovu a určitě si dovedete představit, jaké problémy by to dělali. Takže Evropský ochranný příkaz byl výsledek stokholmského programu, který se stával z politických řešení pro oblast bezpečnosti, svobody a spravedlnosti. Nejednalo se pouze o to, že splácáme dohromady národní legislativu ze všech států. Byl to skutečný legální právní nástroj. Ale dnes vidíme, že ten nástroj nefunguje. V roce 2010, kdy ta směrnice byla předložena, Vzhledem k tomu, že zhruba 100 tisíc žen žijících v EU byly tehdy pokryty ve svém domovském státě nějakými ochrannými příkazy eh, proti genderovému násilí, tak jsme měli pocit, že e, tyto osoby, tyto ženy by měly možnost cestovat pakli, že by dostali evropský ochranný příkaz, ale vydáno jich bylo pouze sedm. Takže máme 100 tisíc ochranných příkazů na národní úrovni a sedm příkazů na evropské úrovni. To je podle mě číslo, které samo o sobě ukazuje, jak moc toto opatření selhalo. 100 tisíc lidí by potřebovalo přeshraniční ochranu v Evropské unii. Ale evidentně to nefunguje. A proto jsme se zde dnes e, dopoledne sešli a musíme přemýšlet o důvodech, proč to selhalo. Například e, v jednom členském státě může být genderové násilí považováno za trestný čin, e, jinde e, spadá pod občanskoprávní e, záležitosti. Což celou tu situaci komplikuje. Příkazy tohoto druhu se liší zemi od země. A samozřejmě také lidé, kteří to aplikují, ty říkali, no jo, EPO, to je hrozně složitá záležitost, Máme různé eh, příkazy, které zakazují kontakt osob a v podstatě implementaci evropského ochranného příkazu vůbec nepotřebujeme. Takže pro mě, kromě toho aspektu občanskoprávního versus trestněprávního, EPRS eh, e provedla studii a zjistila, že zde je problém nedostatku informací, protože těch příkazů se vydává tak málo, a lidé tím pádem o nich vlastně vůbec nic nevědí. Byla tedy provedena studie službou EPRS, které děkuji, která řekla, že neexistuje žádný centrální rejstřík evropských ochranných příkazů, takže vůbec nelze hodnotit, jak ty příkazy fungují. Ten nástroj sám o sobě je velice složitý, proto je implementace té směrnice rovněž složitá pro národní orgány. A pak pro oběti je velice složité pochopit, o cože tady vlastně jde Nejsou tady ani žádné zvláštní doložky pro zranitelné skupiny. Je zde obrovský nedostatek školení v rámci národních orgánů, které musí toto všechno aplikovat. A neexistuje ani žádný monitoring toho, jak se evropské ochranné příkazy implementují v jednotlivých státech. Dále je zde nedostatek koordinace a komunikace ohledně EPO a obětem ani nikdo nenabízí e, služby překladatelské, Eh, což je samozřejmě problém, zejména když eh, tento nástroj má být přeshraniční ze své podstaty. Takže na zvýšení úrovně ochrany obětí bychom toho mohli udělat spoustu. Jak říkám, já jsem byla spravodajkou v předchozích parlamentech eh, k mm, směrnici o ochraně obětí trestných činů, která prošla v roce 2012 parlamentem a tato směrnice by mohla evropský ochranný příkaz zlepšit, protože to má být takový balíček pro oběti, jehož určité části by mohly fungovat skvěle, ale je potřeba je zlepšit. Eh, tento balíček eh, navázal na takzvanou budapeštskou směrnici. A tam se objevovaly doložky, které zlepšovaly situaci obětí, například právo chápat a být chápán, právo účastnit se Eh, být součástí toho právního procesu, právo na právní pomoc a tak dále a tak podobně. Bohužel EPO do toho celého tak nějak začleněn nebyl. Nicméně eh, jsou to všechno oblasti, kde byla práva obětí zlepšena. A pokud by se nám podařilo transponovat tyto články do směrnice o Evropském ochranném příkazu, Lecos by to zlepšilo a odstranilo by to některé nedostatky, které vidíme v rámci aplikace směrnice o EPO. Ve Španělsku byly vydány čtyři tyto příkazy, ehm, dva ve Španělsku, jeden v Itálii a zbytek zemí tak nějak neudělal nic. Musíme si to říci naprosto upřímně, pane předsedo. Je potřeba být na poplach. Protože pokud eh, tyto zranitelné ženy chtějí cestovat do jiného státu, nemají vůbec žádnou ochranu podle Evropského ochranného příkazu. Samotný ten počet sedm, to je něco nepředstavitelného. Když je tak málo poptávky po nějakém nástroji, tak zjevně vidíme, že je něco špatně. A dále, co by se mohlo samozřejmě zlepšit, je zajistit plnou aplikaci Istanbulské umluvy ve všech členských státech. Evropský parlament letos přijal provizorní zprávu ohledně Istanbulské umluvy, přičemž ratifikace EU Istanbulské umluvy by nám poskytla konzistentní právní rámec, v rámci kterého bychom mohli bojovat proti násilí páchaném na ženách. A to by samozřejmě rovněž bylo velice užitečné i pro oblast eh, ochrany obětí v rámci Evropského ochranného příkazu. Musíme si uvědomit, že ochranné příkazy se liší stát od státu. Některé státy nabízejí velice kvalitní ochranu eh, pro ženy jakožto oběti genderového násilí, jiné státy mají jiný přístup. A já nevím, zda se věci zlepšily od eh, mého posledního přeskumu té situace, ale je potřeba se na to eh, zaměřit, protože problémy zcela jistě nenajdeme pouze u Evropského ochranného příkazu. Problémy spíše najdeme u těch ochranných příkazů v jednotlivých členských státech. Každopádně se eh, velice těším na to, co nám řeknou eh, přizvaní experti, protože jak Soraya, tak já chceme, aby z tohoto nástroje byl ten nejlepší nástroj, jakým to může být. Děkuji vám. Eh, oba, oběma spoluspravodajkám, paní Koraje Post a paní eh, Jiménez Beseril, které tak hezky nastínili ty jasné problémy ohledně EPO. A tím se dostáváme, jak řekla právě Tereza Beseril, eh, k tomu, abychom si poslechli, co budou říkat naši experti, zejména ti, kteří se zabývají evropskou implementací Eh, v této oblasti z EPRS. Jsou zde dva experti, doktor News Oliveras a doktor Laura Román, kteří promluví ohledně eh, implementace toho příkazu. Celkem 20 minut, každý máte 10 minut, takže prosím, představte nám svá zjištění. Děkuji, dobré ráno. Jmenuji se Laura Roman a zastupuji, zastupuji eh, univerzitu z eh, My jsme pracovali na eh, této směrnici v rámci projektu DAFNE, takže jsme už měli výchozí informace potřebné pro naše studii a já chci poděkovat EPRS za to, že nás pověřila vypracováním této studie. Já se budu snažit vysvětlit to, jak funguje Evropský ochranný příkaz. Jak jste slyšeli, je to složité. Já se budu snažit to eh, zesrozumitelnit a Laura a eh, moje kolegyně vám sdělí finální výsledky této studie. Jak už jste slyšeli, v domácí legislativě členských států existuje celá škála různých opatření na ochranu obětí. Tato opatření mohou eh, zahrnovat vazbu pro agresora, vydání příkazu o zákazu přiblížení, eh, je tedy možné to také posuzovat z různých aspektů, je použité, jsou použité různé legislativní nástroje, ale v podstatě tedy to lze schrnout do několika skupin. Za prvé tu máme tedy opatření podle občanského zákonníka, podle rodinného práva, které zahrnují se separaci a podobně. Podle trestního zákoníku eh, tedy do věci vstupují soudy, které mohou uvalit pokutu či nějaký jinou formu trestu, mohou také vydat předběžná opatření. A poté, co proběhlo soudní řízení, dospě, dospějí k závěru a mají také možnost vydat tedy na tom základě ad hoc krizové opatření. Obvykle je také policie zapojena do vydání tohoto zvláštního, tohoto mimořádného nástroje, kde jde o oddělení oběti a agrese do té doby, než se podaří přijmout dlouhodobější opatření. Tato krizová opatření mají velmi krátkodobou povahu a na tomto základě tedy na základě toho, že existují různá opatření v různých členských státech, Evropská unie předložila celou řadu návrhů legislativy, která monitoruje celý eh, proces ochrany oběti, a to i v případě, že chce odcestovat do zahraničí. Většina těchto nástrojů funguje na základě principu právní spolupráce, jak vidíte také na obrazovce a na principu vzájemného uznávání. Právní spolupráce nebo soudní spolupráce založená na principu vzájemného uznávání znamená, že v každém členském státě existuje pravomocný orgán, který vydá pravomocný příkaz, který pak platí po celém území Evropské unie, čili v každém členském státě. Evropský ochranný příkaz je tedy především nástrojem právní spolupráce. A teprve v druhé řadě je to nástroj pro ochranu oběti. Ale nesmíte zapomínat na ten aspekt právní spolupráce. Tím se totiž vysvětlují některé problémy, které v praxi vznikají. Pokud jde o ty další aspekty, které také uvádíme na obrazovce, je tedy souvisí se způsobem, jakým je implementována směrnice a jak je vykládaný rozsah působnosti. Pokud jde o opatření eh, na alternativní vazby, například tedy eh, zostřený dozor a podobně, eh, což lze uplatnit také v případě, že je agresor propuštěn na kauci, je možné uplatnit i další právní nástroje, například nařízení 2008-947. Směrnice řeší interní opatření na základě trestního práva a včetně všech předpokladů, které mohou vést k vydání EPO a toho, jak je zpracován příslušný certifikát. Na seznamu je také směrnice o ochraně práv obětí, protože, jak už to řekla paní spoluspravodajka, nejde pouze o e, nástroje právní spolupráce, jde také o nástroj na ochranu práv obětí. A jestliže skombinujete tedy EPO a směrnici na ochranu práv odvětí, mělo by být možné pokrýt případné mezery. Co je to EPO? Aby mohl být vydán evropský ochranný příkaz, musíte mít osobu, která je ohrožena v některém členském státě. A příslušný pravomocný orgán toho členského státu může přijmout opatření na její ochranu podle trestního zákoníka. Pokud by to bylo podle občanského práva, pak platí směrnice. Tady však postupujeme podle trestního práva. Informace o vydání takového opatření tedy předá ten vydávající stát hostitelskému členskému státu. Ještě je třeba vrátit se k předchozí verzi obrazovky. Já se snažím vysvětlit rozdíl mezi implementací směrnice a rámcových rozhodnutí. Jestliže oběť a agresor se přestěhuje z vydávajícího státu do jiného státu, pak už nelze aplikovat směrnici, ale rámcové rozhodnutí. a je také možné aplikovat opatření podle Evropského ochranného příkazu pouze na agresora, nikoli ve vztahu k oběti. Jestliže tedy oběť se přestěhuje pod ochranou EPO z jednoho členského státu do druhého a agresor ji následuje, Nevztahuje se na ní ochrana podle směrnice, ale pouze podle rámcových rozhodnutí. A pokud se přestěhují do třetí země, pak je možné uplatnit vůči agresorovi opatření, která souvisí s rámcovými rozhodnutími a na oběť se tedy nadále vztahuje EPO a ten třetí stát je potom nazýván takzvaným státem dozoru. Je to velmi složité, proto se to také snažím vysvětlit. Bylo nám řečeno, že existuje celá řada opatření na úrovni domácí legislativy členských států. Nicméně, pokud jde o EPO, lze dohledat v podstatě pouze tři opatření, která jsou důležitá. Zákaz přiblížení či vstupu do určitých prostor, zákaz kontaktu a zákaz tedy pohybu ve stejném prostoru jako oběť. Pokud tento institut uznává domácí legislativa členského státu, jde o doprovodná opatření podle rodinného práva či jiného typu práva a nejsou tedy přímo součástí EPO. A pokud jde o opatření, které vyžaduje identifikace agresora, například tedy vydání toho zákazu přiblížení, to je tedy například nástroj, který je velmi vhodný v případě genderového násilí, ačkoliv vlastně má širší rozsah působnosti. Nemusí jít o, pouze o genderové násilí, ale každopádně tedy tyto tři ochranné nástroje jsou obsahem jak směrnice, tak příslušného nařízení a jsou také obsahem rámcových rozhodnutí. Pouze tyto tři najdeme ve všech nástrojích. Jak to tedy eh, funguje? Jestliže chcete vydat EPO, musí nejprve fungovat ochrana opatření na národní úrovni. To znamená, že pro vydání EPO eh, je nutné opírat se o domácí legislativu členského státu, o již existující legislativu vydávající země a pak tam, kde je to implementováno v jiném členském státě, tento stát, tedy ten implementující stát, musí mít odpovídající národní legislativu. To je úplně stejně důležité. Ve snaze tedy doladit ten vhodný nástroj ochrany. Nemusí to být identické, eh, tedy identická legislativa s vydávajícím členským státem, ale ochranná legislativa musí být k dispozici. To znamená, že oběť by potom vlastně nemusela začínat znovu právní řízení a mohla se opřít pouze o EPO. Pokud však domácí legislativa umožňuje jiným osobám, na tedy jiný nástroj ochrany, Přesto je možné požádat o EPO. Pro vydání EPO není povinností uspořádat slyšení. My si však myslíme, že je to naprosto zásadní pro vyhodnocení toho, zda jde o trvalou hrozbu či dokonce rostoucí hrozbu. Dejme tomu, že máme oběť, ženu, která bydlí v, takzvaném safe house, tedy v tom bezpečném útočišti ve vydávající zemi, takže agresor neví, kde je. Pak se však rozhodne vrátit se zpátky do své země původu, protože se chce setkat se svou vlastní rodinou. A tedy ten vydávající stát vlastně, který vydal EPO, o tom vlastně nemusí být spraven. Nebo může dojít k opačnému případu, kdy ten partner, tedy ten bývalý partner z té země původu se vydá jí hledat, protože mu to někdo prozradil. Její místo pobytu. Čili ve chvíli, kdy je vydán EPO, je třeba mít k dispozici informaci o tom, že například tedy vůči tomuto agresoru byl, byl již vydán zákaz přiblížení Ovšem pokud je vydán, tak to na druhé straně znamená, že agresor si z toho může vydedukovat, že oběť požádala o EPO a hodlá opustit zemi. Je také důležité, aby celý ten proces postupoval co nejrychleji, aby ty postupy byly co nejméně komplikované. Když jde o transpozici této směrnice do mezinárodního práva, vždy tedy se snažíme implementovat tyto záležitosti urychleně Měly by však platit i určité časové lhuty a i ty je třeba dodržovat při implementaci jednotlivých opatření. Není tedy důležité jen to, aby soudci jednali neodkladně, ale také, aby tedy ta soudní administrativa fungovala odpovídající rychlostí. A aby to bylo možné, aby to fungovalo hladce, je třeba mít jasnou představu o tom, jaké kroky po sobě následují, jaké informační kanály použít a tak dále. Ve chvíli, kdy je vydán evropský ochranný příkaz, není to tedy konec celého procesu pro vydavatelský stát. Ten je vlastně nadále zainteresován, protože EPO bylo vydáno na základě jeho legislativy jinými slovy i ze strany vydávajícího státu, musí být udržován trvalý kontakt, musí existovat nějaká kontaktní osoba, která bude schopna konzultovat s hostitelským státem a to není vždycky jednoduché. Bylo by velmi dobré, kdyby existovala určitá míra harmonizace, například pokud jde o e, pokuty a postihy za nedodržení některých aspektů EPO. Pokud tedy ten příslušný členský stát zjistí, že nejsou dodržována opatření podle EPO, může uvalit postih podle vlastní legislativy, včetně například vazebního trestu. Abych to tedy schrnula. Účinné fungování EPO v podstatě do značné míry závisí na kvalitě legislativy jednotlivých členských států a ta nebyla harmonizována. Ta se velmi liší mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Já teď dám slovo kolegyni a ta bude hovořit o té studii a o těch výsledcích kterých jsme se dobrali. Dobré ráno, jak kolegyně řekla, studie, kterou jsme prováděli, se snažila vyhodnotit účinnost EPO. My jsme na ní začali pracovat v březnu letošního roku, v červenci byla studie dokončena, čili před několika měsíci. Začali jsme přeskumem stávajícího právního rámce. Tady je třeba zdůraznit, že máme tři legislativní úrovně, které jsme museli přeskoumat. Za prvé, Ustanovení směrnice, jak už kolegyně řekla, v podstatě to, co směrnice uvádí, je tedy eh, definice procesu, podle kterého postupuje vydání EPO. Potom jsme také přeskoumali tedy ta, eh, tu transpoziční legislativu na úrovni jednotlivých členských států. A interní legislativu členských států, pokud jde o to, jaké ochranné prostředky nabízí podle eh, své národní legislativy. To nebudu rozvádět do detailu, ale my už jsme v podstatě řekli, že největší problém spočívá v tom, jak velmi se liší tento druh legislativy v jednotlivých členských státech. Naše studie přeskoumala tyto aspekty pod pláštíkem programu DAFNE, který představila kolegyně. A snažili jsme se tedy zjistit, jaký byl vývoj od ledna 2015, kdy směrnice o EPO vstoupila v platnost do dneška. Proto jsme provedli přeskum a rozeslali dotazník, který obsahoval 28 otázek. A ten jsme tedy rozeslali úřadům ve všech členských státech. Příslušným orgánům, ať už to je tedy Ministerstvo spravedlnosti či Ministerstvo pro evropské záležitosti. 19 těchto dotazníků se nám vrátilo vyplněných a když jsme schrnuli odpovědi, zjistili jsme, že je vlastně obtížné ověřit si, eh, koho, zjistit, koho kontaktovat na úrovni těch odpovědných orgánů členských států. Je tedy velice obtížné eh, navázat kontakt s příslušnými orgány, pokud jde o EPO. Chybí vlastně spolehlivé ověřitelné údaje. Také neexistuje žádný registr EPO, ať už na domácí či evropské úrovni. To byl tedy další problém, se kterým jsme se potýkali, proto tedy eh, uvádíme to číslo sedmi vydaných příkazů eh, s, určitým, s určitou mírou váhání. je možné, že to číslo není úplné, že nám některé případy unikly. Nicméně je evidentní, že jde o skutečně eh, mimořádně nízké číslo a situace v praxi nadále zůstává vážná až tragická. V uplynulých letech opět tedy přibylo obětí ze strany žen a e, velmi často tedy i protože se jim nedostalo ochrany, na kterou mají nárok. V roce 2010 více než 100 tisíc žen po celé Evropě mělo statut ochrany. Ve Španělsku za poslední rok to bylo 9500 případů, přičemž určitou část z nich eh, tedy eh, se vyžádaly ženy, které nejsou španělského původu, ale žijí ve Španělsku. Jinými slovy jsou to ženy, které přicestovaly z jiných částí Evropy. A přesto nepožádali o EPO. Ve světle těchto číselných údajů A z pohledu odpovědí, které jsme získali na náš dotazník, lze dospět k určitým závěrům, pokud jde o EPO a budoucí scénáře. Jak už jsme řekli, nejobvyklejším typem násilí, kvůli kterému je vydáván EPO, je genderové násilí, především domácí násilí. do budoucna. V tuto chvíli to není možné, ale v budoucnu bude možné požádat o EP, o v případě sexuálního obtěžování, obchodování s lidmi, bude možné požádat o vydání EPO a ve vztahu k osobě, která se snaží obchodovat obětí a bude možné vydávat EPO i na případy, kdy z rodinných či pracovních důvodů opět vlastně každý den překračuje hranice dvou členských států. Možné to bude, ale bude to také vyžadovat zvýšenou spolupráci příslušných orgánů na obou stranách hranice, tak aby tedy ty informace o vydání EPO byly plynule předávány. Konečně je také důležité upozornit na to, že v případě celé řady EPO půjde i o nezlatilé a mladistvé. Velmi často děti jsou na útěku spolu se svými matkami, stěhují se do jiného členského státu a EPO nereguluje situaci těchto zranitelných spoluobětí a samozřejmě k tomu můžeme, na tento seznam můžeme přidat i osoby s postižením. Takže jak zpravodajka již zmínila, naším návrhem je zaměřit se i na tento typ obětí, i jejich existence by měla být zmíněna na e, příslušném EP o, aby se na ně potom mohly stahovat ustanovení o ochraně obětí z příslušné směrnice. EPO nabízí možnost uvést, tedy na tom příkazu, neumožňuje v tuto chvíli uvést rodinné příslušníky v rámci jednoho EPO. To znamená, že by bylo nutné žádat o vydání několika příkazů zvlášť. A je také možné, že obyť bude cestovat několika členskými státy, případně neví ještě přesně, do kterého členského státu se chce přestěhovat. I tady musíme být obezřetní, tak abychom mohli vydávat EPO buď simultánně pro několik členských států najednou nebo pro několik členských států v určitém pořadí. V každém případě obě varianty si vyžádají posílenou spolupráci mezi příslušnými orgány členských států. A teď tedy, jak vypadají potenciální scénáře do budoucna. Například, jestliže tu není riziko fyzického násilí, ale hovoříme například o obtěžování eh, v kyberprostoru přes Facebook, pomocí textových zpráv a podobně. I tady je tedy třeba řešit, jaká opatření budou přijata a jak eh, potom eh, dozorovat jejich dodržování. V některých případech může mít hostitelský stát v tomto ohledu rozvinější legislativu než vydávající členský stát. A v každém případě by tedy oběť měla mít právo na ochranu podle opatření, která platí v tom hostitelském členském státě, ačkoliv eh, například nejsou zatím k dispozici v tom státě vydávajícím. A konečně jsme přesvědčeni, že když tedy ta oběť je na útěku, doslova na útěku před agresorem, pak asi není vhodné používat EPO, Vzhledem k tomu, že ten vlastně zanechává stopu, kterou pak může zneužít agresor nebo ten takzvaný stalker, aby zjistil, kam oběť míří. A protože záměrem EPO je nabídnout skutečnou ochranu, je důležité tedy dohlížet i na naplňování opatření EPO, a to tedy platí především o tom hostitelském státu. Naše studie ukázala, že ty tzv. Eh, krizové linky jsou nejčastějším ochranným prostředkem používaným v členských státech. Každý členský stát má takovéhle telefonní číslo. Je také možné použít například ochranné náramky, které je možné lokalizovat podle GPS nebo rádiového spektra. Všechny tyto nástroje jsou užitečné, ale jestliže je chcete aplikovat po celé Evropě, vzniká problém. Za prvé, je to velmi drahé. Za druhé, je obtížné zajistit, aby to technicky opravdu fungovalo po celé Evropské unii. A také možná existují různé monitorovací systémy na úrovni jednotlivých členských států. Proto si myslíme, že by bylo velmi dobré, kdybychom se podívali na možnosti, které nabízejí moderní technologie, například smartfony a příslušné aplikace, které některé členské státy již užívají. Pomocí takové aplikace je možné upozornit osobu na to, že vzniká nebezpečí a eh, aplikace umožní automaticky i spojení s policií, případně systém geolokace a také další výhody, například pro osoby s postižením, osoby, které nehovoří jazykem hostitelské země a podobně. Aplikace umožňuje například používat i piktogramy, případně videa ve znakové řeči, jde-li o osoby e, s postižením sluchu například, anebo tedy sdělení, které je nahráno v několika jazycích. Takováhle technologie by mohla být opravdu užitečná proto, aby EPO nabízelo skutečnou ochranu. V té závěrečné části mi dovolte představit určité eh, náměty z naší strany. Za prvé, jsme přesvědčeni o tom, že je důležité, aby oběť byla informována je to důležité nejenom pro oběť, která žádá o vydání EPO, protože nezapomínejte, že jediná osoba, která fakticky žádá o EPO, je oběť. A také informace, které jsou dispozici pro oběť jsou následně důležitou součástí celého procesu. Jinými slovy, oběť ehm, potřebuje vědět, na koho se obrátit v tom stádiu implementace, na jaký úřad, kdo bude zodpovědný za její ochranu, s pomocí jakého mechanismu. Oběť musí vědět, co se stane, jestliže agresor poruší například zákaz přiblížení, zákaz kontaktu, který je součástí EPO a jaké, jaké nároky na ochranu potom tedy, nebo jaké možnosti ochrany potom má. Oběť také musí vědět, eh, kde hledat v tom hostitelském státu, eh, tedy všechny ty příslušné instituce, které jí mohou nabídnout ochranu. Jinými slovy je důležité tedy hovořit přímo s obětí. Ideálně by takovou osobou měl být speciálně vyškolený pracovník, který ví, jak funguje EPO, sociální pracovník, vyšetřující soudce, prokurátor, případně mm, zástupce organizace pro práci s oběťmi násilí. Za druhé, nesmíme zapomínat na složitost a celého procesu a na překážky, které stojí v cestě. Členské státy se musí ujistit, že oběti mají řádný přístup k právnímu systému. Například nárok na odborně vyškolenou pomoc. Směrnice na to klade důraz. Oběti je třeba vyslechnout. Nejenom tedy si vyslechnout jaksi okolnosti případu, ale také vyslechnout oběť eh, i v případě, že se nachází v aktuálním nebezpečí. A konečně je tedy třeba také překonat jazykové překážky. Oběť by měla mít volný přístup k tlumočení a překladům ve chvíli, kdy potřebuje jednat s příslušnými orgány. A konečně EPO je nástrojem, o kterém lidi mnoho nevědí. A to dokonce i odborníci v dané oblasti. Takže je třeba uspořádat školení pro odborníky, pro profesionály, zvyšovat povědomí mezi veřejností. A je také důležitá koordinace orgánů členských států. A proto si myslíme, že by bylo dobré, kdyby existoval nějaký centrální orgán. Protože pak e, by nebyl problém identifikovat příslušné kompetentní orgány a mohly by také fungovat e, registry EPO na evropské interní úrovni. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci. A nyní máme jako dalšího řečníka soudkyni Španělska, která je zástupkyní Španělské asociace soudkyň, což je součástí širší mezinárodní asociace soudkyň. A její prezentaci tady máme prostřednictvím eh, videa a tady k technické stránce věci vzhledem k té délce a rychlosti eh, nahraného projevu tlumočníci přečtou pouze shrnutí tohoto projevu. Dobrý den, eh, dovolte mi poděkovala výboru pro práva žen a rovnost pohlaví za příležitost zúčastnit se tohoto slyšení o evropském ochranném příkazu. Bohužel nemohu cestovat eh, ze Španělska, jsem teď eh, v Katalánsku a ta politická situace, kterou tady máme, mi velmi stěžuje plánování jakýchkoliv cest mimo Chtěla bych se ve svém projevu zaměřit na činnost vyšetřujících soudců, kteří eh, musí používat velmi úzce vymozenou definici genderového násilí, kterou ve Španělsku v tomto okamžiku máme. A tato definice není tak široká jako definice genderového násilí, která je v istambulské umluvě. A chtěla bych se zaměřit také na některé klíčové otázky, které vystávají v souvislosti s evropským ochranným příkazem, který byl ve španělské legislativě zaveden v listopadu loňského roku, nicméně ještě nenabyl platnosti. A teď mi dovolte, abych vám dala několik údajů o genderovém násilí ve Španělsku. Zejména bych eh, chtěla uvést eh, počty úmrtí v důsledku eh, genderového násilí, kolik žalob bylo podáno a kolik žádostí tedy a kolik bylo vydáno ochranných příkazů. Ve Španělsku se o genderovém násilí příliš eh, dlouho nemluvilo, dokonce jsme ani tento pojem neměli eh, v legislativě. To až do té doby, kdy eh, se konala čtvrtá světová konference žen v roce 1995 v Pekingu. Tehdy bylo velmi obtížné, aby oběti genderového násilí se domohli spravedlnosti, protože tyto trestné činy byly velmi často skryté, byly ignorovány společností jako celek. E, teprve kolem roku 2004 se e, tento problém začal řešit a no, odpor společnosti vůči tomuto typu násilí byl evidentní a byly e, přijímány první zákony proti genderovému násilí. Eh, také přijetí Istanbulské umluvy vedlo k debatě o rozšíření tohoto pojmu genderové násilí, aby to zahrnovalo všechny typy násilí na ženách, které jsou eh, výsledkem nerovnosti a agresivity eh, mužů. My bychom ale chtěli rozšířit i tou stávající definici, která se vztahuje pouze na násilí, které spáchá, spáchají partneři nebo bývalí partneři Eh, oběti a které by mělo teď zahrnovat i další typy chování, eh, které představují velmi důležité nebo závažné útoky na ženy. A to jenom z titulu toho, že jsou ženy, ať už je to nucený snětek, eh, je to mm, vykořišťování, Eh, ženská obřízka nebo obchodování s ženami pro účely eh, sexuálního vykořišťování, sexuální obtěžování a to, čemu se říká institucionální násilí. Eh, ve Španělsku jsme měli jeden známý příklad ženy, jejíž dcera byla zavražděna se svým bývalým manželem a ten, tento známý případ potom vedl k Ehm, odsouzení společnosti a k tomu, že se společnost začala více zajímat o tento typ násilí a o to, jak zajistit ochranu. Ehm, chtěla bych jenom uvést několik čísel o násilí spáchaných partnery nebo bývalými partnery. To číslo v poslední době vzrostlo. Když to srovnáme s terorismem, tak basketská teroristická organizace ETA ehm, zavraždila asi 829 osob v těch více než 40 letech násilí. Eh, nicméně genderový terorismus ve Španělsku už eh, způsobil úmrtí více než tisíce žen jenom v letech 2003-2017. To jsou oficiální údaje, protože ty neoficiální jsou pravděpodobně mnohem vyšší. Jenom v roce 2017 eh, bylo zabito 39 žen, osm z nich požádalo a dostalo ochranný příkaz, ale i přesto potom eh, přišly o život. A musím říci, že ty údaje za letošní rok jsou nejhorší v eh, našich dějinách. Máme také oficiální eh, průzkum státních úřadů, který byl proveden v roce 2015 a který zjistil, že počet žen, kterým je více než 16, které byly ve vztahu, tak více než 10 Eh, bylo eh, obětí fyzického násilí a nebo bylo předmětem eh, hrůzných hrozeb zbraněmi, nebo byly zraněny zbraněmi, které použili jejich partneři. A v případě migrantů, tedy žen, které se narodily mimo Španělsko, to číslo je mnohem vyšší a je až 20 Nicméně počet stížností eh, poklesl v letech 2009-2016, ale i tak eh, více než 300 takovýchto stížností bylo eh, oficiálně podáno ve Španělsku každý den v roce 2018. Celkem to tedy bylo více než 100 tisíc. To, co je nejdůležitější na Evropském ochranném příkazu, je proaktivní postoj eh, oběti, a, ale stejně tak je důležité, aby ten daný soudce nebo prokurátor jednal vhodným způsobem. A já se pokusím eh, popsat, jaké jsou hlavní problémy spojené se vydáváním ochranného příkazu. Ehm. Nejde totiž jen o genderové násilí, ale jde také o to, čemu se říká institucionální násilí, což je eh, něco, co může i přesahovat hranice. Asi nejdůležitější eh, aspekt je ten pocit bezmoci eh, mnoha obětí genderového násilí, protože pokud se obrátí na policii nebo na soud, tak velmi často se dostanou do situace, kdy eh, musí vysvětlit, proč eh, to eh, například nenahlásili okamžitě, proč to tak dlouho tajili. Velmi často se nachází ve velmi nepřátelském prostředí, protože spousta zúčastněných osob je obvinuje, že se za to mohou sami, nebo že to násilí sami způsobili. To je z části způsobeno tím, jak je ten systém nastaven a také je to způsobeno přetrváváním eh, různých stereotypů. Pokud eh, je ten eh, případ rozhodnut nebo je zamítnut tato stížnost, tak nedojde k vyšetřování, proč například nebyly dostatečné důkazy. Pokud také někdo, nebo ta daná oběť svoji stížnost stáhne, tak nedojde k vyšetřování toho, proč k tomu došlo, nebo jaké byly ty důvody. A místo nepřátelské atmosféry policejní stanice nebo mm, eh, prokurátorové kanceláře bychom se měli snažit vytvořit prostředí, kde se ženy budou cítit bezpečně a kde budou svobodně hovořit o těch psychologických ranách, které jim byly způsobeny a které je donutily k tomu, že dlouho mlčeli o tom, co se s nimi děje. Eh, ty eh, dobré úmysly v této oblasti nestačí, potřebujeme mít eh, správně vyškolené profesionály, kteří v této oblasti působí. Teď tedy další praktické problémy, které jsou spojeny s evropským ochranným příkazem. Měli bychom to mít na mysli, když hodnotíme ty důvody, proč zatím bylo vydáno tak málo ochranných příkazů. Ty podmínky nejsou vždy splněny, aby bylo možné vydat EPO a ty právní strategie, které někteří používají, vedou k tomu, že ženy se k tomu ani neodváží. V případě například turistů nebo turistek, které eh, jsou obětmi genderového násilí, tak tady dochází k tomu, že eh, se ženy na nikoho neobrátí, protože nehovoří eh, tím jazykem, nevědí, jak, na koho se mají obrátit a jak všichni víme, jde tady o ten první kontakt s policií, který může mnohé odradit. A stejně tak může jít o to, že eh, ta daná žena může být eh, ve Španělsku jenom na krátkou dobu, protože je tam nadovolené. Další problém eh, je s tím, že EPO nemůže být vydán automaticky. Vždycky musí být vydán buď soudcem, nebo prokurátorem, což ale je možné řešit tím, že budou k dispozici kvalitní právní informace. Velmi často ale se ty eh, právní informace těžko hledají nebo zajišťují. Eh, pojďme si popsat situaci, ke které dojde, když eh, soudce vydá španělský ochranný příkaz a ta oběť potom hodlá cestovat a požádá o vydání evropského ochranného eh, příkazu. Eh, my víme, že eh, no, soudní projednání o, v případě tohoto žádosti o vydání musí se konat během 72 hodin. Nicméně tam už může tomu předsedat jiný soudce, než ten, který vydal ten původní španělský ochranný příkaz. Což znamená, že ten soudce už se nevyzná s tou eh, původní situací, nemá ty potřebné informace a přesto rozhodne a kolikrát rozhodne úplně opačně než ten první soudce. Eh, pro vydání EPO je také potřeba vyhodnotit informace, které nám poskytne oběť, zejména aby nám dala eh, informace o tom, jak probíhalo to ochranné období samotné, my musíme to potom porovnat s tím původním, e, s tou původní výpovědí, s tou původní žalobou a musíme hledat ty prvky, které by to potvrzovaly, ty důvody, které vedly k vydání e, takového příkazu, což se dělá velmi těžko, protože e, samozřejmě tady není dostatek času na posouzení všech skutečností a také je tady tendence trošku podceňovat míru toho násilí. A také, jak víme, nejsou k dispozici vždycky všechny potřebné dokumenty, které by mohly podložit eh, dané výpovědi. Takže někdy se nacházíme ve velmi paradoxní eh, situaci, kde eh, sice je evidentní, že je potřeba vydat nějaký ochranný příkaz, ale nemůžeme to udělat, protože nemáme k dispozici ty potřebné důkazy. A nyní eh, mi dovolte, abych uvedla ještě několik dalších asi relevantních informací v této eh, souvislosti. Jde o to, že španělští soudci pořád eh, nemají pocit, že by měli také vykonávat svoji práci jako by patřili do širšího celku, tedy do Evropské unie. Neuvědomují si to evropskou dimenzi svých případů. Potom jde také o nedostatek eh, školení, nedostatek eh, instruktáže, jak jednat v těchto případech. Ehm, myslím, že to jsou věci, které eh, asi platí ve všech členských zemích, nejenom ve Španělsku. A potom jsou to různé procesní nedostatky a přežívání různých stereotypních představ nebo předsudků. Nicméně ve Španělsku se v současnosti pracuje na přepracování toho současného legislativního rámce, aby se aby byl více v souladu s Istanbulskou úmluvou, která byla ratifikována v roce 2011 a která začala platit ve Španělsku od roku 2014. A ve Španělsku máme teď také celostátní kampaň proti domácímu násilí, která vede k tomu, že Eh, se o to eh, čím dál tím více lidí zabývá. Pan předseda, omlouvám se za to, že jsme teď přerušili toto video, ale ono je ještě velmi dlouhé, ale máme určitá časová omezení, musíme také eh, ve správný okamžik začít hlasovat a proto jsme se rozhodli to video přerušit. Máme ještě jednoho řečníka v rámci tohoto slyšení. že my to video dáme k dispozici, abyste si ho mohli eh, poslechnout společně s přepisem. Je to velmi informativní video, velmi zajímavé. A jsou tady evidentně ještě eh, někteří členové našeho výboru, kteří by chtěli něco říci a položit otázky. Takže přikročíme k dalšímu řečníkovi. Je tady někdo, kdo chce vystoupit? Ano, velmi stručně. Já budu muset odejít ještě předtím, než skončí tato schůze protože už máme trošku spoždění. Eh, Chci poděkovat našim hostům. Je důležité mít tyto informace. My to určitě použijeme, jsou to pro nás relevantní informace, budeme dále v kontaktu. A s panem Leventem, tam také často v kontaktu, takže když eh, tady eh, nebudu moc vydržet do konce, tak eh, eh, si vyžádám informace. a postary snad bude až do konce, takže mi teď dovolte, abych dal slovo našemu poslednímu expertovi, což je pan Levent Altan, výkonný ředitel organizace Victims Support Europe, který bude hovořit o dopadu tohoto nástroje na ochranu obětí trestné činnosti. Já dávám slovo na 10 minut a potom bychom rádi měli debatu s přítomnými členkami. Děkuji vám, děkuji vám také za toto webmaskové pozvání. Jak eh, už bylo řečeno, jsem eh, ředitelem organizace Victim Support Europe, to je taková síť organizací v Evropě, které pomáhají obětem trestné činnosti. Máme 44 eh, členských organizací a každý rok jsme v kontaktu s více než dvěma miliony obětí násilí. Já jsem eh, také pracoval v Evropské komisi v té době, kdy se tam eh, zpracovávala legislativa ohledně ochranného příkazu, takže s tím mám dobré zkušenosti. My jsme už se tak nezabývali implementací EPO, což je také důležitá věc, která by měla být zohledněna. Chci poděkovat tady Eh, za informace o výzkumu. Mm, připomněl jsem si tím celou řadu eh, věcí spojených s vyjednáváním o tomto nástroji, problémy, které spočívají například v tom, že ten pachatel může eh, různým způsobem obtěžovat nebo zastrašovat tu oběť. A potom jde také o osvětovou kampaň a o školení těch osob, které mají eh, oběť chránit. I to by mělo být zváženo. Ale já bych se na to chtěl podívat ještě z jiného úhlu pohledu. Pro mě tou hlavní otázkou je, jaká je poptávka, nebo kdo jsou ti lidé, kteří žádají o ochranné příkazy, což je obtížná otázka. Eh, je evidentní, že v Evropské unii jsou tisíce žen, které potřebují pomoc, které potřebují ochranu, protože jsou obětmi násilí to je e, rozšířený a závažný jev, který bychom měli řešit, ale druhá otázka je, jestli e, oběti chtějí ty ochranné příkazy, jestli o ně žádají. A já vím, že statistiky eh, přesné o tom nejsou, ale stěžují se ty oběti o tom, že by neměli přístup k ochraně, například když cestují po Evropě, nebo máme žádosti od nějakých nevládních organizací. Já neříkám, že mám odpovědi na tyto otázky, ale myslím si, že důležité je položit. A potom je Můžete zeptat se organizací, které ženy zastupují. My neustále konzultujeme naše členské organizace, abychom věděli, jaké priority máme prosazovat, abychom mohli připravit eh, strategii. Máme čtyřleté rámcové programy. A eh, víme, že není ani tak problém s tou ochranou v rámci členských států, ale problém je s přeshraničním ochranou co se tedy děje v situaci, kdy ty osoby, které jsou předmětem ochranných příkazů, cestují přes hranice? A já jsem si připravil několik otázek, které jsou proto relevantní. Kolik eh, osob je předmětem těch ochranných opatření, který, kteří potom cestují a které jsou potom předmětem dalších, eh, eh, dalšího násilí a co jim brání, aby o tu ochranu požádali kolik lidí vlastně se stane obětmi, eh, když vycestují přes hranice. Slyšeli jsme tady několik příkladů, ale měli bychom se také zamyslet eh, nad tím, jak velká je ta potenciální populace, kolik osob eh, požádají o tu ochranu, nedostanou ji a stanou se potom obětí násilí. A proč tu ochranu nedostají, nebo ji dostají například pozdě? Kolik osob dostalo ten ochranný příkaz zahraničí a pak se stalo, že to nebylo dostatečné. Soudkyně tady zmiňovala případ osmi žen, které byly chráněny příkazem, ale i tak byly potom zavražděny. Eh, to jsou statistiky, které jsou velmi užitečné a musíme se ale zamyslet nad tím, proč to opatření, které bylo přijato, jen dostatečně neochránilo, protože eh, bychom se na základě toho měli zamyslet na tom, která opatření fungují a která ne v praxi. No <clears throat> to kolik osob, které jsou předmětem těch národních koronných opatření by chtělo eh, vycestovat, ale neudělají to, protože se bojí, kolik osob má pocit bezpečí v případě, že mají eh, takovou ochranu a kolik těch eh, osob, které mají ten národní ochranný příkaz, by to požádali, ale potom ho nedostali. A jaké jsou okolnosti Eh, těchto případů, jak ten proces funguje. Zamýšlejí se nad těmito věcmi, když například eh, se chystají cestovat, nebo kolik eh, let třeba uplynulo od té doby, kdy se vydal ten původní příkaz, nebo jak dlouho trvá, než vůbec přestanou o těchto věcech přemýšlet a cítí se bezpečně. Hovoří se o tom, že bylo vydáno každý rok asi 100 tisíc těchto příkazů. Mm, dost velké, velký počet z nich eh, je právě ze Španělska. Eh, víme, že ta největší koncentrace vydávání těch příkazů je z několika málo zemí, což nám také něco říká o praxi ve Španělsku, eh, v, pardon, v Evropě. Proč je například Španělsko v tom tak aktivní a jiné země ne? Asi si mm, mm, není možné říci, že ta míra domácího násilí je eh, v některých zemích vyšší než jinde. Ale my bychom se měli podívat také na to, jak fungovaly ty vydané EPO a jaké byly eh, důvody těch, které vydány byly, jaké byly důvody pro zamítnutí, eh, jaká byla ta osobní situace těch obětí a jak k ním přistupovaly úřady, eh, nebo jakou měli zkušenost s tím celým procesem vydání. A jak byli například spokojeni s komunikací s těmi profesionály v této oblasti, jak dlouho to trvalo a jaká je míra spokojenosti těch obětí, které dostali ochranný příkaz měli pocit, že se něco na jejich situaci změnilo. To jsou všechno velmi důležité otázky eh, a my můžeme pouze spekulovat o tom, jaké jsou ty přesné eh, odpovědi. A samozřejmě nemůžeme vůbec už hovořit o těch potenciálně vydaných tedy eh, příkazech, kdy o tom ty oběti přemýšleli, uvažovali, ale nakonec se k tomu neodhodlali Eh, a tak dále, protože i tam se musíme zamyslet nad tím, jak máme postupovat. Protože pokud oběti nežádají o ochranu, tak co vlastně potřebují? V čem je ten největší problém na národní úrovni i v evropském měřítku? A zase neříkám, že EPO nejsou potřebné. Tam se, jestli skutečně máme důkazy, informace o tom, co je potřeba, když eh, tyto problémy nastanou. Máme tisíce eh, obětí, tedy žen, které jsou obětmi domácího násilí každý rok a musíme s tím něco dělat. Máme také důležitý nástroj v podobě istambulské umluvy. Tam je velmi obsáhle popsáno, jaká opatření se mají přijmout, jak se má ženám pomáhat. A proto bychom se měli zamyslet, jaké jsou největší priority v souvislosti s tímto nástrojem, která opatření by mohla dosáhnout největšího účinku a kde by například Evropská unie mohla vytvořit největší přidanou hodnotu. Pokud jde o to, že ženy žijí v nějakých násilných vztazích a chtějí z nich odejít a jako podporu jim nebo ochranu jim musíme poskytnout, aby eh, se mohly vymanit z té struktury nebo z toho vzorce násilí a zamyslíme se nad eh, tím vším, tak eh, bychom se měli ptát, jestli si to zasluhuje nějaký právní nástroj nebo nějaká opatření na evropské úrovni a jestli to skutečně povede k tomu, aby se naplnila, eh, naplnil článek 18 eh, směrnice. Tam se hovoří o tom, že potřeba přijmout eh, postupy na fyzickou ochranu obětí a jejich rodin. A volá se tady tedy po opatření, které by přijaly národní státy. A už jsme tady také slyšeli od předchozích řečníků, že ty problémy jsou s fungováním národních opatření. A pokud nefungují dobře ta národní opatření, tak EPO sám nemůže dobře fungovat, i je-li po něm poptávka. Myslím, že tady potenciálně jsou dvě velké priority. Jednak jde o zajištění podpory, informací, obětí v rámci systému justice, protože ta to podpora samotná těm obětem může pomoci, aby se přihlásili, aby požádali, věděli o tom, že ty ochranné příkazy vůbec existují a co mají udělat pro to, aby ho dostali. Také eh, je potřeba se podívat na ty národní systémy ochrany, jestli dobře eh, fungují a jestli jsou to správná opatření, která jsou flexibilní, které se přizpůsobí té dané situaci, jestli se využívají nové technologie. Španělsko je v této oblasti asi průkopníkem, protože eh, to potom vede asi k vysokému počtu. Nestačí jenom říct si tomu pachateli, nemůžete se přibližovat k této ženě, musíte udělat něco konkrétně pro to, aby eh, ta eh, osoba měla ochranu před násilím. A potom jde to, jestli ten proces funguje rychle. Máme informace o tom, že Lucie by měla vydat ten ochranný příkaz prakticky okamžitě, což je potřeba. Kolikrát ženy čekají velmi dlouho na nějaké rozhodnutí soudce a mohou přijít o život. Pokud nějaký dočasný nebo přechodný příkaz je možné vydat policii, tak je to užitečné, což ale není možné ve všech zemích. Potom jde také o systém identifikace těch rizik. rizik a také naléhavost situace, ke které se musí přihlednout. Velmi často slyšíme o praxi, že ženy nemají přístup k těm opatřením, protože existuje ta kultura, která nechápe eh, genderové násilí a tu situaci, ve které se ženy nacházejí. Takže je potřeba mít efektivní eh, postupy a využívání moderních technologií. To všechno jsou velké otázky, měli bychom se snažit eh, pro ně najít odpověď. Co si myslím, že je důležité v souvislosti se směrnicí o ochraně obětí, tak ta vytvořila určitý precedent a ochotu eh, pracovat na přijetí nějakých minimálních standardů. Ta směrnice byla navržena a přijata mm, zejména na základě důvěry. Například tam hovoří v příslušném článku o soudní spolupráci, ale ten hlavní bod je v tom, že nemají-li oběti dostatek ochrany, je to, že soudci vlastně si musí vzájemně důvěřovat eh, přes hranice. A to je podobný argument i u těch ochranných příkazů, protože pokud neexistují opatření na ochranu obětí před násilím nebo dalšími riziky, tak jak můžeme plně si důvěřovat, nebo jak si mohou potom členské státy plně důvěřovat. Možná, že tady je potenciál s tím něco dělat. Já eh, nevím, jestli se to... Já jsem teď pohovořil zejména o těch klíčových otázkách. Děkuji vám za to, že jste zmínil tyto aspekty. Já bych měl pár otázek k tomu, co jste řekl, ale teď zahájíme diskusi pro naše poslance, kteří chtějí vystoupit. A samozřejmě Soraya jako zpravodajka to potom schrne. Takže, eh, kdo chce mluvit, tak zhruba na dvě minutky. Pan Štětina. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych eh, samozřejmě nejrad, rád nejprve poděkoval všem eh, expertům. Pro mě to bylo strašně důležité protože já jsem se v životě s genderovým násilím příliš nesetkal. Jediné genderové násilí, které jsem znal, byl Shakespeareův Otelo. Takže mě to otevřelo oči a teď vím, jak široký a strašlivý problém to genderové násilí je. Děkuji vám. Eh, padlo tady několikrát to, ta slovutná cifra sedm Eh, je pravda, že eh, ta velmi nízká míra užití EPO eh, nabádá k tomu, že je potřeba něco změnit. A s tím souvisí moje otázka. My máme tuto velmi dobrou studii, ale těch informací je obecně velmi málo. A já bych se rád zeptal eh, na váš názor, co v budoucnu bude důležitější. Jestli novelizovat EPO směrnici, to znamená provést recast té směrnice, anebo jestli postačí posílit aktivitu eh, v oblasti propagace eh, mezi právními profesionály a, nebo i mezi obětmi. Která z nich, která z těchto cest je podle vás důležitější? Děkuji. Děkujeme, pane Štětino. Chce vystoupit ještě někdo další, kromě zpravodajky, která vystoupí nakonec? Když dovolíte, já bych vystoupil velice stručně jako člen výboru. Já jsem byl um, aktivním členem tohoto výboru, jak Emilia ví, když ten návrh původně padl, zejména co se týká eh, některých těch věcí, které zmínil pan Altan, ale eh, také co se týká těch praktických otázek eh, akademiků tady ty země, které měly možnost eh, se připojit k tomu programu, tak se k němu připojili, protože eh, oni prostudovali potřebu takovéhoto ochranného příkazu. Takže byl zde takový ten prvotní pocit, že ten ochranný příkaz potřebujeme. A na základě toho pak padla volba. Já bych chtěl říct, respektive chtěl bych se zeptat eh, na toto to disproporční využívání eh, těmi několika málo zeměmi, abyste zmínil, které to jsou, možná ukazuje na to, že zde je nedostatek povědomí ohledně ochranného příkazu, eh, což je podle mě obrovská škoda. A je škoda, že to, co mohlo být velice kvalitním nástrojem a mohlo se používat velice zaměřeným způsobem, jakožto dodatečný ochranný nástroj, vedle kvalitních národních postupů, nebo co by snad zvýšil, zlepšilo kvalitu národních postupů. Taková byla tedy aspoň ta debata eh, tehdy mezi výbory FEM a LIBEM. Takže já bych zkrátka chtěl říci, že ta implementační fáze byla skutečně velmi, velmi špatná. A každopádně rozhodně kulturně politické povědomí o tomto nástroji jednoznačně klesá, když to porovnáme s těmi prvními měsíci, kdy eh, se o tom mluvilo každý den, všichni o tom psali a všichni to chválili, eh, tento nástroj. A to říkám i co se týká zemí, kde potenciálně si mohli zvolit ten opt-in, tedy že se mohli dobrovolně připojit k tomu programu a oni to udělali, aby ochránili ženy ve zranitelné situaci. Takže ono to nikdy nemělo sloužit jako univerzální nástroj, který vše vyřeší sám, spíše to měl být jaksi nápomocný nástroj, který by pomáhal ženám v přeshraničním kontextu. A minimálně tehdy byly vidět důkazy ve výboru Libe o tom, že to je potřeba v konkrétních situacích. Takže to jsem chtěl zmínit eh, zejména v souvislosti s tím, co říkal pan Altan. Takže teď, eh, chce vystoupit ještě někdo z kolegů, než dám slovo paní zpravodajce? A ještě komise, aha. Aha, to já to nemám v poznámkách, tak to se omlouvám. Já se moc omlouvám, je to obrovská chyba, ale komise nám vypadla z poznámek. No, je to vůbec možné? Takže za to se omlouvám, eh, poprosíme komisi, eh, jestli budou chtít vystoupit. Prosím, stručně, děkuji. Omlouvám se, nemám tady napsané ani vaše jméno, tak se prosím představte. Děkuji vám, pane předsedo, vůbec nic se neděje. Já jsem Isabel Perignon, nová vedoucí oddělení které má na starost eh, trestně právní a procesní právo. V našem oddělení si velice vážíme této diskuse, sledujeme toto téma, je pro nás velice důležité. Děkujeme za uspořádání eh, tohoto slyšení a za prezentaci velice kvalitní zprávy. Z naší strany bychom rádi zdůraznili, že správná implementace směrnice o Evropském ochraném příkazu a aplikace nařízení ohledně vzájemného uznávání ochranných příkazů v eh, občanskoprávních otázkách je pro nás velká priorita. A to i pro naše komisaře. Všechny členské státy, které jsou vázány směrnicí o Evropském ochraném příkazu, jak víte, již notifikovali komisi o svých transpozičních opatřeních. A proto nám trvalo e, poměrně dlouho, než jsme vypracovali odůvodněná stanoviska a formální notifikační dopisy. E, nakonec jsme skončili letos v létě, dva roky poté, co všechny členské státy opatření ze směrnice transponovaly. Takže teď je čas, a je pro nás prioritou, připravit zprávu, kterou v příštím roce představíme. Sdílíme vaše zklamání a je nám velice líto, že tento nástroj je tak málo využíván. Ta vysvětlení, eh, která prezentoval pan Alto, a to, co jsme slyšeli je pravda, my vstupujeme do kontaktu s členskými státy, snažíme se zjistit, proč tento nástroj tak málo používají. Obdrželi jsme od členských států praktické informace eh, ohledně toho například, které jsou ty kompetentní úřady, eh, jak se může tento nástroj propagovat v praxi a tato data nyní zadáváme do portálu e-justice, dáváme to na webové stránky Evropské justiční sítě a dáváme k dispozici rovněž, rovněž peníze, abychom pomohli síti EGTN, EJTN, e Evropské justiční školicí síti, aby ve svých školicích materiálech v rámci justičních škol zahrnula také určité školení pro justiční orgány v tomto smyslu, protože jak jsme slyšeli od té španělské soudkyně, tak je potřeba aby všichni eh, státní zástupci a související orgány věděli o tom, že tento nástroj existuje. Každopádně my se zavazujeme pokračovat v práci na tomto nástroji a budeme pokračovat v průzkumech, výzkumech a zvyšování povědomí eh, ve všech oblastech souvisejícími zprávy oběti. A jak víte, poskytujeme také granty v rámci programu Justice a v rámci programu REC, což je bývalý program DAFNE. Zároveň s tím vyhodnocujeme správnost implementace směrnice o právech obětí ve všech členských státech a chystáme se uspořádat dedikované schůze expertů na vysoké úrovni ohledně práv eh, obětí 29. ledna 2018 je konkrétní datum. Tam proběhne konstruktivní diskuse s experty z členských států. Hovořit se bude o celé řadě témat, souvisejících s obětmi, včetně mimo jiné eh, boje proti násilí páchaném na ženách a porušování ochranných příkazů. Takže jak vidíte, uvědomujeme si své závazky, protože nás eh, šokuje, když se zaměřujeme na situaci v některých státech, ve Španělsku, ale i jinde v Evropě. Děkuji vám. Ano, a o to přesně jde ty ostatní země v Evropě. Díky za toto velice, tuto velice nápomocnou intervenci, protože skutečně hovoříme o implementační fázi, hovoříme o tom, aby z tohoto byl skutečný evropský ochranný příkaz v tom pravém slova smyslu. Je potřeba zajistit, aby ostatní členské státy se tím alespoň zabývaly. A jak už vidíme teď, národní pozice se zlepšují. Děkuji vám mnohokrát. A tím už se pomalu dostáváme ke konci našeho slyšení Chtěl bych zdůraznit, že prezentace, kterou jsme obdrželi od všech našich expertů, eh, zveřejníme, zajistíme, aby byly rozeslány všem. Eh, rád bych upozornil, že přítomnost členů, no, ta schůze je přenášena po internetu a chceme si být jistí, že to, co jste prezentovali, bude rozesláno všem kolegům, včetně těch, kteří neměli možnost přijít dnes dopoledne. A to samozřejmě zahrnuje i to, co právě řekla komise. Teď jménem své spolupředsedkyně a jménem svým bych zmínil, že Evropský ochranný příkaz je jeden z příkladů dobré spolupráce našich dvou výborů. Bylo to skutečně harmonické období spolupráce a výsledek byl velice kvalitní. A teď dám slovo paní zpravodajce Soraya Post Eh, a poprosím ji, aby eh, celé slyšení schrnula, aby uzavřela tuto část našeho dnešního programu. Děkuji, Klode. Eh, děkuji všem za vystoupení a za informace. To, co jsem zde slyšela, pro mne jako zpravodajku bylo velice důležité. Jak řekla Tereza, než odešla, byly to skutečně důležité informace. Konec konců i informace od komise pro nás byly důležité. Myslím si, že je potřeba, abych eh, se společně s Teresou setkala ještě jednou s komisí, abychom eh, si ty informace ještě jednou uvedli na pravou míru. Bylo to velice relevantní slyšení. Eh, pan Altan zmínil celou řadu otázek, eh, na které by mne velice zajímaly odpovědi, protože to, jsou to důležité poznatky pro naši zprávu. Každopádně řekla bych, že před námi ještě spousta práce a že ta práce musí proběhnout poměrně svižně. Takže bude potřeba, abychom se přidrželi naší odpovědnosti a abychom skutečně začali zajišťovat lidská práva pro všechny naše občany. A Komise musí prokázat, že se skutečně zavazuje, aby tento nástroj řádně fungoval. Byla bych doufala, že budeme mít nějaké pozitivnější zprávy. Každopádně komise musí zahájit řízení pro nedodržení předpisů eh, se všemi eh, členskými státy, které nesplňují ustanovení eh, této směrnice o evropském ochraném příkazu. A komise také musí splnit své závazky reportingu, tak jak se o tom ve směrnici mluví. Takže já si myslím, že by komise měla zadat další výzkumné práce ohledně tohoto ochranného příkazu měla by provádět informační kampaně ohledně přeshraničních ochranných opatření, která máme k dispozici. A je potřeba také zajistit výměnu osvědčených postupů a spolupráci mezi členskými státy a mezi členskými státy a občanskou společností tak, abychom zajistili řádné fungování Evropského ochranného příkazu. A rovněž podle mě komise musí spustit eh, výzvu ohledně monitoringu v oblasti občanské společnosti, aby se zjistilo, proč eh, ten evropský ochranný příkaz v členských státech nefunguje. Rovněž bude potřeba zveřejnit ehm, seznam těch příslušných orgánů, které jsou odpovědné za vydávání a uznávání evropských ochranných příkazů. Je potřeba zjistit, které orgány jsou zodpovědné za eh, další předávání a přijímání ochranných příkazů. Je potřeba usnadnit přístup obětí k podpůrným organizacím, aby se usnadnilo zažádání o evropský ochranný příkaz, anebo aby se usnadnilo vyřízení případných problémů s ním. Rovněž členské státy musí jasně odsoudit, nebo respektive, já nevím, jestli jsem dobře rozuměla, ale ta španělská soudkyně mluvila o genderovém terorismu. Slyšela jsem to dobře? Ano, to se mi hrozně líbilo, protože to je přesně to, o čem tady mluvíme. A je potřeba odsuzovat politiky, kteří trivializují oběti, kteří z nich dělají obětní beránky. To je, myslím, je, toto je, myslím, velice dobrý nástroj, který musíme využívat. Je to nástroj pro boj s tímto genderovým terorismem. Proto děkuji všem za účast. Děkujeme, paní Sorajopost. Děkuji všem expertům, kteří přišli na našem společném slyšení a děkuji všem poslancům z výboru FEM a z výboru LIBE a Klode, děkuji za spolupředsedání tomuto slyšení. Tak kolegové, eh, pro Libe v 11 hodin budeme hlasovat. V 11 hodin.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 Mr. Chairman, can we get on with... Pane předsedo, můžeme pokračovat? Já jsem čekal, až mě vyzvěte. Nechtěl jsem používat kladívko, takže prosím, usaďte se. Máme komplikované hlasování před sebou. Doufám, že všichni mají hlasovací karty. Nejprve se ptám, jestli někdo nemá. Řekněte mi to teď. Nehlaste se později, takže všichni mají hlasovací karty. Okay, coordinator's ready. Koordinátory jsou připraveni, my také. První hlasování je k přeskumu nařízení 45 2001. Požádám vás o klid, kolegové. Spravodajkou je paní Cornelia Ernst. Chce něco říci? Pokud ne, můžeme začít hlasovat. Já bych jenom ještě jednou chtěla poděkovat všem, kteří se účastnili práce. Byla to opravdu dobrá spolupráce. Děkuji. Thank you very much, Cornelia. Let's now... Děkuji a nyní půjdeme k hlasování pozměňovací návrh 17, hlasování zahájeno. 17. jury zahájili hlasování. Pořád ještě hlasujeme, dokud se neusadíte. Čekám ještě, než se někteří členové usadí. Končím hlasování. Schváleno kompromisní návrh 2. Zahajuji hlasování. Za SND je tedy o jednoho člena víc, kolegové, takže kdybyste si to mohli vyřešit. A nyní končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 253. Zahajuji hlasování. 253. Končím hlasování. Pořád ještě hlasujeme. Pan Vos hledá pozměňovací návrh, je to na straně 3, pozměňovací návrh 253. Pozměňovací návrh 253 na straně 3. Našli jste to všichni, hlasujeme pořád, končíme hlasování. Schváleno. Kompromis k článku 3. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 111. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji. Uzavírám. Schváleno. Pozměňovací návrhy 112, 113, 114, 115 a 116 společně. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 117. Zahajuji, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Kolegové, Prosím o trpělivost. Musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 20. Jury. Zahajuji hlasování. Pořád hlasujeme. EPP má o jednoho člena víc. Prosím, jednu kartu přestaňte používat. Pořád ještě o jednoho člena víc. Děkuji. Nyní končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 118 zahajuji. Pozměňovací návrh 118. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh článku 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 125. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. 126. Zahajuji. Končím. zpravodaj hlasoval proti vlastnímu pozměňovacímu návrhu. Neprošlo. Pozměňovací návrh 24. Zahajuji hlasování. Máme technický problém. Takže krátká přestávka. Kolegové, máme technický problém, musíme přerušit hlasování. Jsme u pozměňovacího návrhu 24. I'd love a, I'd love a coffee or something stronger.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 Okay, colleagues. Uh, Kolegové, prosím, pozorně mě. Poslouchejte, omlouvám se paní Ernst, hned se to podaří vyřešit. Došlo k tomu, že hlasovací zařízení bylo přetíženo. Zaregistrovalo totiž 62 členů, kteří jsou přítomně a hlasují, ale mohlo, mělo by jich být pouze 60 hlasovací zařízení prostě strpí pouze 60 členů a vás je 62. Takže teď musíme rychle ověřit. Pane Melo, prostě se nedotýkejte toho stroje. Kolegové, poslouchejte pozorně. Není to problém jen EPP. Žádám koordinátory, aby si rychle ověřili počty. Prosím, nechte mě domluvit. Každý koordinátor ověří, že je tu řádný počet členů, aby součet dával 60. A pak se to budeme muset ještě ověřit. A dál budeme hlasovat 60 hlasy. Takže jenom rychlá kontrola. So we can just propose everybody make a, a vote, a vote like this, in, okay. just to check that. do a test now, yeah. Okay. I'm presuming from... Předpokládám z toho veselí, které tu panuje, že už jste stihli zkontrolovat počet, takže teď si uděláme uh, pokusné hlasování. Uvidíme, co na to stroj. Zahajuji hlasování. Můžete hlasovat o čem chcete. Jde o test. Teď máme 61, takže to pořád ještě je příliš moc pro hlasovací zařízení. Eh, v jedné skupině je pořád ještě ohlas víc, ale není vidět, o kterou skupinu jde. Takže kdo to je? Uh, Kolegové, ještě tady půl minuty. colleagues, um, we're going to try another... Kolegové, pokusíme se ještě jednou si to ověřit. Prosím, posaďte se znovu, všichni. Zahajujeme hlasování. Zahájili jsme hlasování. Všichni hlasujte Prosím. Okay, colleagues, the problem is solved. Kolegové, problém se podařilo vyřešit, ale musíme začít znovu od pozměňovacího návrhu 125. Takže všichni se prosím usaďte. Já se ještě jednou omlouvám za spožděním. 125. Pozměňovací návrh 125. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. 126. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 24 zahajuji. Končím. Schváleno. Kompromis k článku 11 zahajuji. Končím. Schváleno. 130 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 131 zahajuji. Končím. Schváleno. 132 zahajuji. Končím. Schváleno. 133 a 25 identické. Končím. Schváleno. 134 zahajuji. Končím. Schváleno. 135 zahajuji. Končím. Schváleno. 136 zahajuji. Končím. Schváleno. Kompromis k článku 25 zahajuji. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 34. Zahajuji. končím. Schváleno. 35 zahajuji. Končím. Schváleno 105, 3 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 36 zahajuji. Končím. Schváleno. Kompromis k článku 31 zahajuji. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 39, 41 až 46 jako jeden blok, zahajuji. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 40 zahajuji. Končím. Schváleno. 105.7. Zahajuji Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 163 zahajuji. Končím. Zamítnuto 164. Končím. Zamítnuto 165 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 166 a 167. Identické. Zahajuji. Končím. Schváleno kompromis k článku 42. Zahajuji, končím. Schváleno. 172. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Kompromis k článku 44. Zahajuji. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 176. Zahajuji. Končím. Schváleno. 177 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 178 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 180 zahajuji. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 49 zahajuji. Končím. Schváleno. 182 zahajuji. Končím. Zamítnuto. Kompromis k článku 48. Zahajuji. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 186 zahajuji končím. to. Kolegové, jedna chyba. Musíme se vrátit zpátky k druhé části pozměňovacího návrhu 184. Zahajuji hlasování druhá část 184 na stránce 12 a 13. Zahajuji. Já to ještě jednou opakuji. Vracíme se zpátky k pozměňovacímu návrhu 184 druhé části. Našli jste to všichni? Hlasování je pořád otevřeno. Je to ten, to zelené tlačítko, jestli jste z EPP. A já prosím pana Bose, aby přestal hlasovat proti vlastním pozměňovacím návrhům a abyste mi přestali připomínat, že mám zkontrolovat. Takže hlasování ukončeno, zamítnuto. A nyní tedy pozměňovací návrh 206. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 53 a 44 identické. Zahajuji. Končím. Schváleno. 45. Zahajuji hlasování končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 55. Zahajuji. Končím. Schváleno. 208. První část. Zahajuji. Končím. Zamítnuto tom případě nehlasujeme o druhé části. Pozměňovací návrh 209. Zahajuji, končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 210 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 212 zahajuji. Zamítnu Zamítnuto. 213 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 214 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 216 zahajuje Končím. Schváleno. 217 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 219 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 57 a 220 identické. Zahajuji, končím. Schváleno. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Kompromisní návrh článku 61 zahajuji. Končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 226 zahajuji. Končím. Schváleno. Kompromisní návrh článku 62. Zahajuji. Končím. Schváleno. 251 až 257 jako blok zahajuji. Končím. Schváleno. 2, 3, 4 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 46. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 235, 236, 237. Identické. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 309, 308, 238, 239 identické. A blok zahajuji, končím, zamítnuto. to. čtyřicet a, a 240 a 241. Zahajuji, končím. Zamítnuto. Někdy se to tak přihodí. Dobře, budeme pokračovat hlasování. Vy tedy zaregistrujete svůj hlas po skončení hlasování oba. Můžete to písemně zaregistrovat jako samostatný hlas po skončení hlasování. 242 zahajuje. Dvěstě osmnáct. Vidíte, vy mě prostě rušíte. Takže zahajuji. Končím. Zamítnuto. 242 zahajuji. Končím. 2, 4, 3 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 47. Zahajuji. Končím. Za EPP hlasovalo příliš mnoho členů. Jeden, prosím, stáhněte hlas. Dva, čtyři, čtyři. Zahajuji. skončím. Schváleno. 246 zahajuji. Končím. 248 zahajuji. Schváleno. 250 zahajuji. Končím. Schváleno. 255 zahajuji. Končím. Zahajuji hlasování k 255 identické. A nyní tedy úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji, končím. Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji, končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. 272. Zahajuji hlasování. Hlasování je pořád otevřeno. Hlasování je pořád otevřeno, ukončeno. Šlo o pozměňovací návrh 72. Hlasování je ukončeno. Já jsem to nechala otevřené, to hlasování, protože jsem nemohla hlasovat. Zamítnu to. Pozměňovací návrh 5. Jury. Hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh 73. Hlasování otevřeno. Ukončeno. Přijato. 74 zahájeno, končeno, zamítnuto. Pozměňovací návrh 75 zahájeno, ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 76. Zahajuji. Končím. Přijato. 80 zahájeno. Končeno. Schváleno. 81 zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 82 zahajuji. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 5 a 7 identické zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrhy 6 a 8 identické. Zahajuji, končím. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji. Končím. Přijato. A nyní pozměňovací návrh 84. Otvírám, končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 85 zahajuji. Pozměňovací návrh 85 zahajuji, končím, zamítnuto. Pozměňovací návrh 86 zahajuji. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 zahajuji. končím. Přijato. Pozměňovací návrh 13 zahajuji. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 92 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 93 zahajuji. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14 zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 14. Jury. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 15. Jury. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 97. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. A konečné hlasování jmenovitě Text byl upraven, zahajuji hlasování. Uzavírám. Schváleno 45 pro, 7 proti, 6 se zdrželo. A teď eh, konečné hlasování o vstupu k, eh, do jednání. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato 45 pro, 7 proti, 6 se zdrželo a já blahopřeji paní Ernst. Děkuji vám za trpělivost. Teď se dostáváme k dalším třem eh, bodům, o kterých se má hlasovat. Jednak je to rozhodnutí rady o kontrolním opatření v případě této nové psychoaktivní látky. Spravodajem je pan Bony, je to jenom jedno hlasování, jste všichni připraveni. Jdeme rovnou hlasovat. Je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Padesát pro, jeden proti, jeden se zdržel. Pane Bony, pane Bony, posloucháte mě? Měl jsem se vás předtím asi zeptat, eh, jestli jste chtěl něco říct jako zpravodaj. No, jestli ne, tak vám blahopřejeme ke schválení zprávy. Nevím, co to je za látku, ale předpokládám, že by mi teď docela pomohla. A teď jsme u třetího bodu hlasování. Vím, že spousta z vás musí rychle odjet, mluvám, že to tak dlouho trvalo. Teď jsme u zprávy paní Bjork. Asi bych měl přečíst eh, následující prohlášení. Toto je návrh zprávy o rámci Unie pro znovu usídlování. Pravodajkou je paní Malin Bjork a já vám chci přečíst jednu informaci, a sice to, že eh, úvodní ustanovení u kompromisu 17 odpadají. Je tam chyba v hlasovacím seznamu. Mělo by tam být kompromis 17 a ne jiné číslo, takže by tam mělo být odpadá, pokud je přijat kompromis 17, to jsem to vyjasnil. A teď jenom eh, se obracím na Malin, jestli chce něco říci, než začneme hlasovat, nebo můžeme rovnou začít hlasovat, tak velmi stručně. Bude to velmi stručné. Chci jenom všem eh, v této místnosti poděkovat za to, že se mnou spolupracovali. Hlavně děkuji stínovým zpravodajům, ale také dalším nevládním organizacím, institucím a expertům, kteří na tom s námi pracovali. Je jasné, že to je návrh obsahující také legální možnosti Děkuji vám. Všichni jsme tady museli přistoupit na nějaký kompromis, ale já doufám, že výsledkem bude text, na který může být všichni pišní. Chci poděkovat všem poradcům a také sekretariátu a těším se na to naše hlasování. Děkuji, teď eh, začínáme hlasovat. 1.1.7. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. To 18. Kompromis 1. Zbyl kompromisu 1. Má s tím někdo problém? Myslím, že jestli nastane první problém u kompromisu 1, tak to bude celé hodně komplikované. Končím hlasování, přijato. Kompromis 2, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4, můžete hlasovat. Měli byste být někde na stránce 6. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Končím hlasování. Hlasovali všichni. Přijato. A nyní 5a. Kompromis 5a. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Někde na stránce 14 byste to měli mít. Končím hlasování. Přijato. Je všechno v pořádku? Nestratili jsme někoho. Kompromis 6, můžete hlasovat. Hlasujte prosím o kompromisu 6. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7, můžete hlasovat. Končím hlasování. Také přijato. Kompromis 8. To je stránka 19. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato kompromis 10. Můžete hlasovat. Končím hlasování. přijato. Kompromis 11. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. Končím hlasování. Kompromis 14, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13. Končím hlasování. Kompromis 13. Týká se to článku 12. Můžete hlasovat. Eh, Končím hlasování, přijato. kompromis 15. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Poznací návrh 110. Končím hlasování, přijato. Pětset třicet čtyři, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17. Končím hlasování. Přijato. Sto patnáct. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 545. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 546. Končím hlasování. Sto šestnáct. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 118. Končím hlasování. Přijato. Teď původní ustanovení 131. Končím hlasování. Zamítnuto. 132. Končím hlasování. Zamítnuto. 155, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 172. Končím hlasování. Zamítnuto. 225. Můžete hlasovat. Eh, končím zamítnuto 226, ne, 226. Končím hlasování. 237. Zamítnuto. 247. Končím hlasování. Zamítnuto. 230, 248. Končím hlasování. Zamítnuto. Okamžik. Před eh, závěrečným hlasováním se ptám pravdek, jestli chce ještě něco říct. Mám problém s jedním hlasováním. Chtěla bych se s tím zpravodaji probrat eh, tuto věc, když nám dáte dvě minuty. Vydržíte dvě minuty? Děkuji. Prosím, buďte trpěliví, máte na to minutu. Just have some patience for a minute, but please make it quick.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 colleagues, just be patient for another minute or so. Ještě vás prosím o strpení. Je to důležité a je to také podle pravidel možné. Just be patient for another minute. Thank you. colleagues, uh, you can resume your seats. We... Prosím, posaďte se zase, ať můžeme pokračovat. colleagues, um, resume your places. Posaďte se. Závěr je ten, že podle jednacího řádu, podle rozhodnutí předsedy, dovolíte mě aspoň domluvit? Budeme znovu hlasovat o jednom článku. Vyžaduje to většinu. Nechte mě dokončit. Vyžaduje to většinu výboru, aby to bylo možné znovu odhlasovat. Pokud tady je tedy většina pro to, aby se hlasovalo o článku 5 ještě jednou, tak se o tom bude hlasovat. Pokud pro to většina nebude, tak to nemůže. Tak to nemůžeme hlasovat. Je tady většina pro to, aby se hlasoval o kompromisu 5a u článku 5, jak to umožňuje jednací řád. Tak prosím, zvedněte ruku, pokud jste pro. Bych rád, byste mě poslouchali. Ti z vás, kteří chtějí znovu hlasovat o kompromisu 5a, tak prosím, vedněte ruku. tak to ověříme elektronicky. Takže prosím, uděláme to ještě jednou, ať to máme ověřené elektronicky. Ti z vás, kteří zvedali ruku, tak prosím, ještě hlasujte elektronicky. Now electronically. Vote yes electronically now. And then we can proceed quickly. Has everyone voted? Has everyone voted? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Čtyřicet eh, pro. To je jasné, že většina, tak už není potřeba hlasovat, eh, nebo dát hlasování těm, kteří jsou proti. A teď tedy přistupujeme k opětovnému hlasování o kompromisu 5a. A budeme hlasovat elektronicky. Mohu poprosit o klid v sále. Bylo by dobře, kdybyste nerušili. Kompromis 5a. Můžete hlasovat. Ale rozmyslete si to, ať už to nemusíme opakovat. Okay, has everyone voted? Hlasovali všichni. Zamítnuto 51 proti, 8 pro, bez, eh, nikdo se nezdržel. Mohli byste se utěšit, prosím? důsledku toho hlasování musíme ještě hlasovat o dvou pozměňovacích návrzích. 362, můžete hlasovat. Koordinátoři, prosím, eh, skoordinujte to. Okay, just, just so that, that it's clear. Jen aby to bylo pro všechny úplně jasné. Já vím, že se teď musíte mezi sebou poradit, ale aby to bylo úplně jasné, v důsledku toho předchozího hlasování musíme hlasovat o 362 a 343 a bylo by dobře, kdybyste to udělali v tichu. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 55 proti 2 pro. Bez, nikdo se nezřel. 366. To eh, teď hlasování končíme. Zamítnuto. 58 proti, nikdo pro. A teď můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování, opět jmenovitě. Můžete hlasovat. Končíme hlasování. Přijato 37 pro 20 proti. 20 se zdrželi a já blahopřeji paní zpravodajce. <clears throat> Teď budeme hlasovat. Pane Engele, my, vy sice odkázíte, ale my musíme hlasovat. To rozhodnutí zahájit jednání <clears throat> velmi rychle, pojďte. Prosím, eh, vložte své hlasovací karty do systému. Končím hlasování. Přijato 43 <clears throat> pro 14 proti. Nikdo se netržel. Thank you very much, colleagues. That's the end. Děkuji, tím jsme skončili hlasování, říká pan předseda.